přijal žádost frakce EPP na jmenování nového člena výboru. Toto jmenování bude zaznamenáno v zápise z tohoto zasedání. Pokud k tomu nebudou žádné námitky, bude eh, ta, toto jmenování platit za potvrzené.